tímto ukončujeme tento bod našeho pořadu jednání a dostáváme se k bodu dalšímu a to je prohlášení komise k politické situaci v Hondurasu před volbami, které se budou konat 29. listopadu 2009. Ještě chvíli vyčkáme, než zaujme své místo paní komisařka. Ano, Jste připravena? Dobrá, paní komisařka Ashton má slovo k tomuto tématu. Vážený, před, vaní, vážený pane předsedající, vážení kolegové, dnes jsme zde, abychom hovořili o nejnovějším vývoji během politické krize v Hondurasu. Čtyři měsíce po svržení prezidenta Zelaji, bohužel ta Uh, politická krize stále zůstává nevyřešena. A to navzdory e, dohody, která byla podepsána 30. října výborem, který zastupoval e, prezidenta a také e, který zastupoval vládu, tu de facto governmentu vládu počistů. Hovoří se o tom, že je nutné vypracovat určitý rámec, který pomůže znovu instalovat demok- demokracii a demokratickou vládu, ale ukazuje se, že nedošlo k pokroku. 5. listopadu bylo zde, ehm, byl zde určitý návrh, který však byl zamítnut prezidentem Zelajou a kongres se také ještě ne, ne, nedohodl na to, zda má být znovu, ustano, znovu ustanoven do, fu, do funkce. 29. listopadu se mají konat prezidentské volby. A což bude hlavní klíčový bod, jak z té krize se vymanit. Proto chceme aby všechny strany, stlačíme na ně, aby všechny strany vyplnily dohodu, což bude jistá základní podmínka k tomu, aby se ten stav, eh, aby se ty vztahy eh, znormalizovaly a také, abychom my eh, mohli dále spolupracovat. Evropská unie podpořila všechny všechny, eh, všechno úsilí, které vykonal prezident Kostariky pan Oscar Arias a také úsilí Organizace amerických států. Také jsou zde různá eh, různá mm, opatření, která mají trošku natlačit obě strany na to, aby nalezly mírové řešení. Eh, všichni, všichni, všichni zástupci ambasád odešli již z Hondurasu. A co se týče rozvojové pomoci, tak ta byla pozastavena, kromě pomoci, která je pro občanskou společnost a humanitární pomoc. Navíc také se e, očekává, e, že, na, že těch e, voleb se měli zúčastnit pozorovatelé, ale to bylo zrušeno ta pozorovatelská mise. My tuto krizi pokládáme za velice závažnou, protože se jedná o demokracii nejenom v Hondurasu, ale celkově o situaci e, v celé střední a jižní Americe. Chtěl bych ještě dnes zopakovat, že komise podpoří návrat eh, politické situace v Hondurasu do běžného stavu a budeme se také snažit, aby ty strany dospěly k dohodě. I když nám nezbývá moc času, tak tedy bohužel nebude možné poslat tam volební pozorovatelskou misi. Komise tam vyslala odborníky na volby. Eh, už tam také byla 9. Listu, 9. od 9. listopadu. E, a tato, e, tyto odborníci mají poskytovat určité poradenství, které se týká jak voleb, tak také situace po volbách. Pokud to politická situace dovolí, tak se budeme snažit i e, po těch volbách aktivněji zasáhnout nebo aktivněji pomoci, ale je zde také smlouva s UNDP. Komise řekla, že eh, také mm, více pomůže organizaci spojených, eh, organizace amerických států, pokud eh, se bude, pokud bude, dobré, do, mm, pokud bude možné dohlížet na volby. Doufám, že dojde ke stabilizaci politické situace v Hondurasu. Děkuji a nyní dám slovo řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Napřed EPP, pan Péterle. Hvala lepa Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, před měsícem jsem eh, osobně měl příležitost eh, sledovat politickou situaci v Hondurasi. Byl jsem eh, členem skupiny a delegace EPP my jsme navštívili prezidenta Kostariky, pana Ariase, který nám eh, vysvětlil, přiblížil dohodu ze San Jose. Také jsme se, se sešli s mm, eh, prezidentem Micheletym, eh, s soudcem, respektive ústavními soudci a také se čtyřmi prezidentskými kandidáty a dalšími důležitými zástupci. Oni uvítali naši misi a obě strany se jevili ochotnými k dialogu. Myslím, že bude důležité po sesazení prezidenta Zelají zajistit, aby nedošlo k násilí. My jsme se zasadili eh, o dialog A to tak, jak to navrhl sám prezident Arias. Domnívám se, že musíme nadále trvat na sjednání politické dohody. Volby 29. listopadu eh, nejsou či nebudou důsledkem politických změn. Tyto volby byly již naplánovány dříve a sice ještě v době vlády prezidenta Zelají. Po červnových událostech eh, pak se neobjevili noví prezidentští kandidáti. Eh, prezidentští kandidáti sami řekli, že nechtějí, aby politická krize eh, relativovala eh, význam voleb. Honduras je jihoamerická země, s níž má, respektive chce Evropská unie sjednat dohodu, ale eh, jednání o této dohodě byla pozastavena. Politický vývoj Hondurase je v zájmu Evropské unie a proto je důležité, abychom tam vyslali volební pozorovatele. Děkuji a nyní dvě minuty pan Janěs eh, za socialistickou frakci. Děkuji, pane předsedo. Pozorně jsem poslouchal slovům paní komisařky a chtěl bych eh, učinit jednu poznámku. jsou zde obavy, že by mohl vzniknout precedent pro ostatní slabé eh, země v regionu. Evropská unie nesmí mlčet tváří v tvář tomuto vývoji. Snahy eh, o si zprostředkování Ariasovi jsme podpořili a měli bychom to podpořovat E, i nadále ten de facto samozvaný prezident nedodržel dohodu, na které se e, zúčastněné strany před nedávnem shodly. Za těchto okolností a s ohledem na nastávající volby nemo, být tyto volby uznány mezinárodním společenstvím. Není možné je označit jakožto legitimní. Mezinárodní společenství by se na to mělo shodnout. Měli bychom tam vyslat pozorovací misi. Tento parlament se chce zasazovat za lidská práva, za právní stát a za demokracii po celém světce. Světě dnes dopoledne na to poukázal i pan prezident Václav Havel. My jsme všichni demokraté, my chceme všichni bojovat za svobodu a demokracii. Když hovoříme o Eh, ostatních zemích ve světě, tak bychom měli naše, naši pozornost zaměřit i na tuto zemi. Neměli bychom se chovat ideologicky, neměli bychom si říci, že více svobody poskytneme buď levici nebo pravici. Máme zde precedent, který nám připravuje velké obtíže, může z toho, mm, může z toho vzniknout ohrožení pro další země. Děkuji a nyní má slovo paní Bilbo. Děkuji, pane předsedo. 30 desátý se konfliktní strany dohodly na dohodě a podepsali dohodu se San Jose. A ta dohoda jasně říkala, že před 5. listopadem bude vytvořena vláda národního sjednocení a smíření a že pan Zelája v té vládě bude součástí dočasně, tedy do těch voleb 29.11. Co se ale stalo? Pan Michelety vytvořil takovouto vládu, ale bez toho, aniž by se na ní účastnil pan Zelája. Pan Zelája se tedy nevrátil zpět k moci a pan Michele dohodu nedodržel. Ta situace se tedy ještě zhoršila. Nyní e, se již kandidáti stáhli z kandidátek pro volby, protože prohlásili, že e, ty podmínky nejsou demokratické. Došlo dokonce i k násilí. Jeden opoziční starosta byl zavražděn a mezinárodní společenství je vyzváno k tomu, aby něco učinilo. A to platí i pro generálního tajemníka Spojených národů a pro zprostředkovatele pana Ariase. Musí pracovat nadále na této tematice. My musíme vyzývat všechny, aby dohoda byla dodržena, aby se pan prezident Zelaya vrátil do e, vlády, aby mohlo dojít k demokratickým volbám. Rovněž vyzýváme, aby obě strany se vrátily a obnovili svůj dialog i přesto, že podmínky a okolnosti jsou ještě složitější. Zde je třeba vykonávat mezinárodní tlak a potřebujeme diplomatické aktivity, které by dosáhly toho, aby dohoda byla dodržena. Děkuji, že jste mě nepřerušili. Velice děkuji a nyní za zelené. Pan Grez, paní Gréze. Eh, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážená komise, po vojenském, po vojenském puči a odvolání demokraticky zvoleného prezidenta vypadá ta dohoda ze San Jose jako dobrý nápad, ale nyní už je to mrtvý dokument. A to z toho důvodu, že došlo e, k vytvoření vlády osobou, která vlastně vedla tu, e, ten ten převrat a je nutné toto zamítnout a je nutné žádat navrácení eh, prezidenta Zeláji, na jeho vrácení do funkce. Myslím, že teď nelze eh, organizovat žádné volby. A myslím si, že ty výsledky těch voleb z toho 29.11. nelze respektovat. Je nutné, abychom tam poslali volební pozorovatele, ale nyní si myslím, že vůbec bychom toto neměli respektovat, protože eh, se dochází k porušování lidských práv a měli bychom tedy, eh, měli bychom tedy mm, zavrhnout jakoukoliv dohodu, která eh, nedodržuje tato, tato práva a musíme mít odpovědnost za to, že miliony lidí v Hondurasu budou mít možnost demokraticky zvolit eh, své představitele a že se to, že se to nezvrhne, ta situace v této zemi. Děkuji, paní Greze. Myslím, že jste trochu překročila čas. Nyní jednu minutu za ECR, pan Kožušník. Kožušník Pane, předsedající paní komisařko já si velice vážím pana kolegy janese nicméně já s ním nemůžu souhlasit a nemůžu souhlasit s tím jakým operoval e, jménem václava havla protože václav havel Just, a moment, si puedo seguir en su idioma. Just a moment, Mr. We have a problem with the interpretation. Promiňte, došlo k technickému problému s eh, tlumečením. Děkuji. Tedy můžete znovu začít. Paní eh, komisařko, velice si vážím svého, svého kolegy, pana Janěse, dokonce jsem eh, sledoval jeho, jeho kariéru, ale nemůžu, nemůžu s ním souhlasit, když dneska použil slova Václava Havla, kterého si určitě vážíme tady v, tady v sále všichni já jsem byl jeden z těch eh, milionů lidí kteří byli na ulici když václav havel mluvil z toho pódia a v podstatě my jsme stáli eh, já jsem byl tehdy osmnáctiletý stáli jsme dole a v podstatě jsme vždycky eh, chtěli jedno jediné bez ohledu na nějaký politický názor chtěli jsme svobodné volby. to bylo heslo té doby a myslím si že to heslo je heslo se kterým se určitě všichni shodneme

Děkuji panu Kožušníkovi a nyní má slovo za frakci GUE NGL paní Figueiredo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, v červnu došlo k vojenskému převratu v Hondurasu a došlo k, k porušení dohody. Všichni, kdo jsou zodpovědní za tento vojenský přek, převrat, se snaží eh, zabránit tomu, aby se demokraticky zvolený prezident Zelaya vrátil do své funkce. Evropská unie musí stanovit nebo musí apelovat na to, aby se pan Zelaya opět vrátil do funkce prezidenta a jinak eh, bychom museli na následující volby pohlížet jako na nelegitimní. A je nutné, aby všichni občané měli právo, myslím si, že je nutné, eh, že občané musí mít právo na demokratické volby. Evropská unie k tomu musí zaujmout silné stanovisko, a musí odsoudit všechny, kteří jsou zodpovědní za ten převrat a musí také uh, apelovat na to, aby se vrátil, uh, aby se stala, uh, aby se opět navrátila ta situace, uh, která tam byla v tom Hondurasu. Děkuji za slovo. Děkuji a nyní k dalším řečníkům. Za prvé dvě minuty má pan Kazmarek. Vážený pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, Volby by mohly být východiskem z politické krize. A taková byla situace v Evropě v minulosti, například v roce 1989 v Polsku, ale ty volby nebyly demokratické byla to volba politického kompromisu. Byl to průlom, průlom ale bylo to velmi důležité. Aby e, se tak stalo, musí být splněny určité podmínky, například, že budou politické dohody dodržovány, dohody, podle nichž budou e, volby organizovány ale obvykle vznikne problém e, tehdy, když dojde na interpretaci dohod a z důvodu rozdílných výkladů Ehm, respektive aby nedošlo k rozdílnému výkladu ehm, interpretace dohod, eh, je zapotřebí ehm, i značné dávky dobré vůle. A to platí i pro Honduras bez dobré vůle na obou stranách nedojde k volbám, anebo volby nesplní naděje lidí. A proto vyzývám k odpovědnosti a k dobré vůli. V minulosti Zelaja i Mikelety eh, se dopustili politických chyb a nyní jsou volby příležitostí napravit chyby minulosti. A to bychom měli chtít i my, protože volby mohou být dobré a pozitivní eh, ku prospěchu po, po demokratického Hondurasu. My, eh, Evropská unie, volby podporuje. Proč? Protože se domníváme, že demokracie je hodnota, která má být eh, rozvíjena. Dnes v tomto sále zaznělo, že se musíme podívat zlu zpříma do očí, protože zlo využije každé příležitosti k tomu, aby se prosadilo. A ta stávající situace v Hondurasu se nabízí právě k tomu. Děkuji. Děkuji a nyní dvě minuty má paní Boskor. Děkuji, pane předsedo. 28. června byl v Hondurasu svržen legitimní prezident státním pučem. To je jasná skutečnost, kterou je třeba odsoudit. Je nutné znovu nastolit demokratický pořádek v Hondurasu a to mírovou cestou dialogu. Eh, došlo k intenzivním vyjednáváním eh, před dvěma eh, týdny tam byla delegace ve Střední Americe a vypadalo to, že dosáhly historické dobody, která povede k znovu nastolení demokratického pořádku a návrat legitimně zvoleného práv prezidenta a která nastolí vládu národní jednoty a zároveň vyšetřovací komisi. Pokud by došlo k provedení této dohody, tak by byly volby legitimní, jenomže ta dohoda dodržena nebyla a proto chci ještě jednou důrazně opalovat na to, aby se členové konfliktních stran v Honduracu znovu sešli a domluvili se na tom, jakým způsobem eh, realizovat tu smlouvu, aby došlo jaksi k anulaci tohoto puče, protože to je něco, co dlužíme honduraskému obyvatelstvu. Pokud nedojde k demokratickému řešení, tak jsem toho názoru, že ty volby uznat nemůžeme, protože by to mělo závažné důsledky v rámci amerického integračního procesu. Eh, bylo by vlastně ta oběť toho by byl honduraský lid. Slyšeli jsme zde od koleků, že by ty volby měly být uznány, ale já si myslím, že bychom neměli vyslat signál Hondurasu a Střední Americe, že trpíme takovéto pučte. Měli bychom se soustředit na znovu nastolení demokracie v Demi. A když řekneme již eh, v předem, že ty volby uznáme, tak ani Michelety, ani Zelaja nebude mít motivaci k tomu, aby se vrátili k vyjednávacímu stolu. Takže to nepovede k řešení našeho problému s touto zemí. Děkuji. A nyní paní Majer. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já děkuji komisi a radě že jsem dnes mohl projevit jasnou pozici a odsoudit státní puč. Bylo to řečeno velice jednoznačně a jasně. A znovu se opakovalo, že je třeba, aby se prezident Zelája vrátil do svého úřadu. Je mi velice líto, že bohužel parlament tento puč stejným způsobem ještě neodsoudil. A i ze strany EPP by bylo dobré něco takového slyšet, ale my neustále slyšíme, že pučisté jsou legitimní vládou. Něco takového je nepřijatelné. Je nutné ten puč odsoudit. Není možné vyslat pozorovatelskou misi k volbám a není možné volby uznat, protože tyto volby se konají eh, v situaci nesvobody a v situaci, kdy je prezidentem pučista. Děkuji, pane Majere. Velice děkuji a nyní na dvě minuty pan Itoro Gajas. Děkuji, pane předsedající. Někteří eh, levicoví poslanci tohoto parlamentu říkají, eh, že, nebo používají velice silné argumenty aby odsoudili tuto situaci, ale já si myslím, že stejně tak by měli odsoudit to, co se děje třeba na Kubě nebo ve Venezuele pod prezidentem Chávezem. Myslím, že by měli využívat stejné, stejně silné argumenty a měli, měli by odsuzovat to, e, co se děje v těchto zemích. A teď ještě mám k tomu jeden komentář. Když se podíváme na to, jak to vypadá teď v Hondurasu, co se tam stalo, a jsou zde plánované volby, tak, prezidentské volby eh, před 16 měsíci, tak eh, za ty volby zodpovídali soudci, kteří byli jmenováni před 20. červnem a byli tedy jmenováni vol, eh, prezidentem Zaláju, nebo v rámci jeho vlády, za, za vlády prezidenta Zaláji. Proběhly mm, Mm, to byl tedy takový systém, jaký, jaký se v tom Hondurasu používal. A Někteří kandidáti neuznali ten, vo, ten eh, eh, volební postup a v červnu došlo k tomu, že se eh, všichni rozhodli, že tady tu krizi vyřeší nějakým způsobem. Říká se, že vyjednávači ze strany prezidenta Zeleje nesouhlasili s tím, kdo má být v čele státu, kdo má být v čele vlády. A strana ELS tohoto parlamentu e, prosazuje svobodné a demokratické volby a my eh, chceme zajistit, aby tam byly ty pozorovatele, aby bylo zajištěno, že se bude jednat o demokratické volby. A Eh, vím, že Honduras eh, volal potom, aby tam byli, observa- eh, aby tam byly pozorovatelé. Takže strana EPP je proto, aby tam, abychom tam poslali a také o to žádal prezident Kostariky Oscar Arias o ty volební pozorovatele. Děkuji. Děkuji a nyní je procedura spontánní řečník ke HDI. Jednu minutu pan Sonek. Děkuji, pane předsedající. že vybory 20. Děkuji, pane předsedu. Myslím si, že volby 29. listopadu jsou dobrou příležitostí pro Honduras. A myslím si, že naší povinností poslat tam pozorovatelskou misi, která bude dohlížet na ty volby. A to nikoli, aby těm volbám e, přidala nebo dala jistou legitimitu, ale prostě proto, aby se e, ta mise aby pozorovala, jak ty volby probíhají v praxi. A Chci říci, že pouze kousek odtud je Kuba, Havana, a tam už 50 let žádné volby vůbec neproběhly. Komunistický režim na Kubě eh, uvězňuje eh, lidi bez soudních řízení, často nebo při mnoha příležitostech jsme také eh, volali po tom, aby došlo k propuštění některých lidí a Eh, chtěl bych vyzvat komisi a radu a také levici tohoto parlamentu, aby eh, chránili také svobodu lidí na Kubě. Děkuji, pane Soniku. A nyní za komisi na jednu minutu, pardon, a nyní jednu minutu, pan Cortés. Sí, señor, eh, señor presidente, colegas, quiero mostrar mi preocupación. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já si dělám velké starosti, protože dohoda ze San Jose nebyla dodržena. Koncem října eh, se eh, v Panamě konala konference a tam jsme opět odsoudili puč a eh, vyzvali k řešení. Musíme tento apel obnovit ta situace v Hondurasu je kritická a nemám na mysli pouze politickou, ale i hospodářskou a sociální. Honduras si nemůže dovolit upadat zpět do takovýchto konfliktů musíme bez výhrad podpořit demokracii a dodržování lidských práv. Prezident Zelaja musí být opět instalován, to je předpokladem pro konání voleb. Děkuji a e, nyní má slovo paní Lunaček. Děkuji, pane předsedo. Já bych dnes, eh, kdy eh, v tomto parlamentu promluvil Václav Havel o vybojované svobodě ve východní Evropě před 20 eh, lety, chtěla říct všem z EPP, kteří se dnes vyslovili proto, aby Evropská unie vyslala pozorovatele do Hondurasu. Chtěla bych se jich zeptat, co byste byli řekli, kdyby před více než 20 lety byla Evropa řekla, že vyšle pozorovatele do ilegální Eh, na ilegitimní volby do eh, jednoho z jejich států, kde nepanuje svoboda, kde panuje eh, klima násilí a nejistota. Co byste byli vy na to řekli před 20 lety, kdyby Evropská unie byla řekla, vyšleme tam pozorovatele, protože režim říká, že vše je v pořádku. Vy byste byli všichni řekli, že je ilegitimní, aby Evropská unie tam vysílala pozorovatele. A z tohoto důvodu, dámy a pánové z EPP, od vás žádám, abyste uplatňovali ty tež kritéria na to, co se děje nyní v Hondurasu. A sice nevysílat eh, na, k legitimním volbám eh, pozorovatele. A děkuji i komisi, že hájí přesně tento názor. Děkuji a nyní má slovo paní komisařka. Uh, uh, děkuji, pane předsedající. Budu celkem stručná. Ne, protože si myslím, že se jedná o nějaké méně důležité téma. Velice eh, jsem si ráda vyslechla všechny názory, které jste, zasle, které jste zazněli a také obavy, které eh, se týkají vztahů, které máme mít s touto velice chudou zemí, která vypadá to, vypadá to, že skutečně ta situace by se měla vrátit do normálu co nejrychleji. Ukázaly se zde obavy eh, o to, jaká má, jaké, jakou roli má Evropská unie hrát během nastávajících voleb. A myslím si, že ty obavy jsou eh, správné a proto ještě o tom budu přemýšlet s kolegy. Asi eh, chci, chci říci, že určitě budeme nadále velice úzce sledovat situaci v Hondurasu, abychom si byli jisti tím, že budeme vědět, co se tam přesně děje a e, abychom případně mohli provést e, opatření a také přinést určitou podporu, aby ta e, krize se vyřešila co nejrychleji. Jak jsem již říkala, jedná se o chudou zemi a proto je už už na čase tu krizi vyřešit. Proto bych chtěla ještě také poděkovat všem, kteří se snaží na tom eh, pracovat, kteří se snaží, aby bylo dosaženo dohody a kteří se snaží o to, aby se Honduras vrátil do stabilní situace a to co nejdříve. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A tím uzavíráme tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu prohlášení komise k označování původu. Slovo má paní komisařka Eštonová. Pane předsedo, děkuji vám a e, jsem velmi ráda, že mám dnes